it's not. Five minutes later. Uh, well, good morning, everybody, and uh, welcome to our second session. Zahájíme dopolední zasedání. Vítám eh, ty, kteří nás sledují na internetu, protože naše schůze je vysílána jako vždy. Když jsme byli v Krakově na fóru pro jednotné, eh, jednotný trh o víkendu, tak eh, tam tak eh, eh, tam eh, jsme, se mluvilo o akademické čtvrthodince, tak to já jsem nikdy předtím neslyšel, takže je třeba začínat včas. A my zde tedy máme zpravodaje, pro harmonizaci na vnitřním trhu s určitými úkoly spojenými s ochranou práv duševního eh, vlastnictví, což je velice důležitý návrh pro náš výbor a my děláme tady stanovisko pro právní výbor. Naším, eh, naším navrhovatelem stanoviska je Adam Bělan z mé frakce e KR a doufáme, že EPP eh, mm, tady bude mít paní Bastos velice brzy za EPP. Paní Bastos je tady, pan Repo, nevím, jestli vy zastupujete SND. Pan Kreuzmann je tady, tak uvidíme, kam se to vyvine. Máme tady i silný tým za Evropskou komisi, paní Berževan a pan Forbes eh, eh, z boje proti eh, podloudnictví a padělkům a Patrice Pellegrino, ředitelka pro bruselské kanceláře pro harmonizaci vnitřního trhu, což je důležitý partner pro jednání o této věci. A hned dám slovo panu zpravodaji, aby nám eh, řekl, jak bychom měli reagovat na tento důležitý legislativní návrh. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, říká pan Bělan. Jak již pan předseda řekl, tak toto stanovisko se týká nařízení Rady a parlamentu o e, pověření Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu určitými úkoly, které se týkají ochrany práv duševního vlastnictví, včetně bude mít možnost zvolávat schůze veřejného soukromého sektoru e, e, v kontextu Evropské observateře pro padělky a porušování práv duševního vlastnictví. A gestorským výborem je výbor Jury právní výbor, protože a proto jsme museli urychlit celý proces na začátku. Eh, to mělo být přijato za polského předsednictví v našem parlamentu, ale nevím, zda se nám to podaří přijmout do prosince. Asi to bude trochu odloženo. Nicméně jsme se rozhodli, tedy náš výbor se rozhodl, že budeme respektovat původní harmonogram. Tento dokument se týká té observatoře, která se zabývá pirátstvím a padělky. Byla vytvořena z iniciativy Rady a Komise a e, na počátku byla pověřena otázkami spojenými s obchodováním e, s padělaným zbožím a pirátským zbožím a je to vlastně takové specializované centrum, které provádí monitoring a schromažďuje údaje o e, porušování práv duševního vlastnictví. A je třeba na samém začátku zdůraznit, že Rada a komise rozšířily e, mandát na základě rozhodnutí z 1. E, března minulého roku a rozšířilo se to na, na právo duševního vlastnictví na vnitřním trhu. A tato observatoř, toto centrum také začalo i provádět eh, part, eh, programy eh, pro boj proti padělaným a pirátským předmětům a také i i je pověřena tato observatoř, aby pracovala na podkladech, na vědeckých poznatcích, které se tohoto jevu týkají v důsledku tohoto bylo doporučeno, aby mm, tato observatoř nebo toto centrum se stalo takovým styčným místem, takovým interfejsem mezi komisí a e, externím světem a aby i e, tato observatoř nebo toto centrum šířilo e, své zkušenosti a, jak vidíte, kompetence tohoto centra se hodně rozšířily, mm, mm, ale Hmm. E, bez toho aniž by se navyšovaly prostředky. E, Evropská komise a rada tedy navrhují pověřit pověřit e, tuto observatoř dalšími úkoly a úkoly, které se týkají úřadu v Alicante. Eh, já si myslím, že eh, naše, mm, náš výbor určitě se k tomu bude schopen vyjádřit, protože eh, to, co se má rozhodnout, to ovlivňuje mm, jak tedy vnitřní trh i ochranu spotřebitele. Týká se to i ochrany spotřebitele. Připomínám, že celá řada padělaného zboží je e, nebezpečná a může i ohrozit lidské zdraví, jako třeba e, samozřejmě léky, ale i domácí spotřebiče či hračky. A takže vidíte, že e, Eh, má velice důležité úkoly v ochraně spotřebitelských práv. Já jsem eh, eh, mm, předložil mm, pozměňovací návrhy, některé z nich jsou technické mm, a některé zdůrazňují věci jako třeba zájem malých středních podniků, protože to je něco, co je v kompetenci také našeho výboru. Další důležitá věc je ten rozpočtový aspekt. Autoři nařízení tvrdí, že tedy, když se eh, převede mm, tato observatoř, toto centrum do Alicante a spojí se s tím úřadem, že to bude eh, ekonomicky nejlepší. Ale moje neoficiální informace mi říkají, že ten úřad v Alicante má asi přebytek. No, abychom zadbali o to, že by ty skladky... Přebytek finanční, ale mm, e, že nadále tedy i ta e, observatoř, toto centrum bude dostávat prostředky e, od Eh, různých podniků, organizací, takže by tam nemělo dojít k navýšení prostředků na činnost tohoto centra a neměly by vůbec dojít k navýšení prostředků, neměly by vzniknout eh, finanční problémy i kvůli tomu přebytku finančnímu v rozpočtu, ale je třeba si uvědomit, že eh, hodně do toho investují malé střední podniky, které platí ty poplatky a ty tedy přispívají do rozpočtu. Další to je celá řada praktických aspektů, které se týkají toho faktu, že ta, to centrum, ta observatoř se eh, přestěhuje z Bruselu, eh, kde je dobré dopravní spojení, do Alicante. Já doufám, že eh, to nebudou brát špatně obyvatele z Alicante, ale je to trochu taková periferie. Takže hm, tato observatoř, toto centrum má, je přece kontaktním místem pro členské státy i pro podniky, podnikatele a především pro malé střední podniky. A ty musí mít záruku, že budou schopny vůbec se nějak skontaktovat se zástupci toho střediska způsobem, který bude snadný. Takže já jsem pro, aby to kontaktní místo zůstalo v Bruselu, aby, což je mm, e, údajně potvrzeno, tak by to mělo být. Ale také e, v tom našem stanovisku bychom měli doporučit, e, aby toto řešení bylo dlouhodobé, aby tedy ten úřad měl kontaktní místo v Bruselu. Dále je to tedy eh, úřad, který musí spolupracovat eh, s vládami členských států, s těmi jejich eh, nižšími územními správními celky a organizacemi, takže proto je to důležité. To je návrh stanoviska, teď očekávám vaše poznámky, především od stínových zpravodajů a jsem vstřícný ke spolupráci a doufám, že se nám podaří dokončit tuto práci podle termínu. Děkuji, pane Bílane, za jasné vysvětlení. A návrh. E, máme tady všechny stínové zpravodaje. Pan Vastos je tady, pan Vanuity a pan Kreutzmann, e, pan e, Engstrom a také pan Šváb se hlásí o slovo. Pan Galo a pan Repou jsou zde také. Nevím, jestli budou chtít hovořit, ale mohou samozřejmě. Takže paní Bastos, Chcete začít? Rád vám dám slovo za EPP. Děkuji, pane předsedo. Neslyšela jsem celé vystoupení pana navrhovatele stanoviska, ale to, co jsem slyšela, bylo pozitivní a myslím si, že tento návrh stanoviska přesně e, naplňuje to, jak to bylo ve sdělení komise, že je tady velice dobré vyhodnocení e, dobrých a slabých stránek toho, když se tedy ta e, observatoř proti padělání a pedáctví přenese do již stávajícího úřadu pro harmonizaci v Alicante. Pak zde máme studii dopadu, která ukazuje, že tento přenos, transfer nepovede k tomu, že se zmenší účinnost a efektivnost kontroly produktů, padělaných výrobků a pirátských výrobků. Naopak, ta kontrola se zlepší, bude efektivnější a podpoří se další preventivní a kontrolní akce. A rovněž se jasně ušetří, ušetří veřejné peněžní prostředky a to je rovněž relevantní pro toto rozhodnutí. Samozřejmě chápeme, že neexistuje žádná zásadní, žádný zásadní spor, co se týče eh, stanoviska pana navrhovatele a rozhodně s ním budeme spolupracovat eh, po schůzích eh, ko- koordinátorů, které budeme mít, doufám tedy dříve, než pan navrhovatel předloží konečný návrh stanoviska. Jistě předložíme pozměňovací návrhy a budeme se snažit přispět ke stanovisku. Děkuji. Um, uh, Než eh, dám slovo paní Veniu, tak se omlouvám panu Ebanského, Ebanského kterého chci převítat za předsednictví a který je předseda eh, dotčené pracovní skupiny a samozřejmě pokud si bude přát, také se bude moci vyjádřit paní Veniu. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. Já chci velice poděkovat zpravodaj panu Bělanovi. Já s vaší zprávou, tedy stanoviskem, nemám žádný problém i s vašimi pozměňovacími návrhy, e, s nimi souhlasím, byla to vynikající práce. Mám stejné otazníky jako vy, které jdou trochu za rámec tohoto stanoviska a jsou to otazníky spíš na komisi. Já nemám eh, žádný problém s tím, eh, mm, eh, mm, mm, s tím principem, který se týká, že to Evropské středisko pro sledování padělání uh, musí i tedy nejenom sledovat, ale šířit i ty zkušenosti, které má s pirátstvím a jsem i proto, aby se přeneslo jeho sídlo do sídla Eh, eh, úřadu v Alicante, eh, protože to znamená úspory, ale jak to bude se budoucím složením tohoto orgánu, tohoto střediska, té observatoře? Já nechápu, jak komise chce provést tuto operaci, která je finančně de facto neutrální a rozšířit úkoly, kompetence, jak to udělat bez toho, aniž by se do toho dali další peníze. A chtěla bych vědět, jaká skutečně bude struktura budoucí složení tohoto střediska. A zdali tedy ten úřad eh, OHIM v Kalikante bude potenciálně posílen, bude silný, protože to je nutné, ale pokud bude jenom pouhým sekretariátem a pokud bude pouze mít takové eh, tedy delegace expertů ze soukromého sektoru, eh, jak tak možná to i vyplývá z, z dokumentů komise, tak to mě zneklidňuje. Potom, chtěla bych vědět přesně, co komise míní tím, když říká, že úřad by měl dbát eh, na to, aby tam byly zastoupeny ty, nej, ty e, sektory nejvíce dotčeny útoky na práva duševního vlastnictví. Jak tedy teď, mm, vzhledem ke krátkosti toho dokumentu, jak můžeme vědět, které jsou ty ekonomické sektory nejvíce dotčené tímto jevem? Přece jich je strašně moc. A já se zde obávám, že, a poté se říká, že především musí dbát na to, aby tam zase dali oprávněné osoby a e, tedy držitele práv a dodavatele internetovských služeb. A potom v textu by se hovoří, že by tam měla být i, měly být i zastoupeni spotřebitele a malé střední podniky způsobem adekvátním. Já si myslím, že je třeba nastolit rovnováhu mezi těmi hospodářskými sektory, které jsou předměty těch největších útoků mezi dodavateli služeb po internetu a potom samozřejmě nezbytné, aby tam byly zastoupeny malé střední podniky a spotřebitele. To eh, je něco, co komise v tom svém dokumentu musí říci jasněji. A potom další kritika opět eh, k dokumentu komise. Nesmíme na stejnou úroveň dávat otázku pirátství a otázku padělání. Hodně se hovoří o pirátství v tomto dokumentu, ale zdá se mi, že padělání je problémem vážnějším z pohledu bezpečnosti a vůbec to eh, nezasahuje stejné aktéry. Proto bychom to měli precizovat v tomto textu, to, protože tady i to řešení musí být odlišné. Já bych ráda, abychom vedli dialog nejenom s DG Markt, ale s DG s dalšími DG, s dalšími direktoráty v komisi, protože jich se to dotýká. Dále konkurenceschopnost, inovace, bezpečnost. Pokud chceme posilovat vnitřní trh, tak nemůžeme popírat, a to já nečiním, jaké jsou důsledky piráctví kulturních děl, ale nesmíme se zaměřit pouze na toto legislativní návrh, si myslím, tomu věnuje příliš velkou váhu na úkor ostatních sektorů a nezapomínejme na malé střední podniky a spotřebitele. Ti jsou jaksi odsunuti na okraj. Já zde se obracím především na komisi, protože to je podle mě důležité, teď o tom již diskutujeme eh, velice dlouhou dobu a i se o tom takto mluvilo v Krakově. A děkuji ještě jednou panu Bělanovi, já s vámi souhlasím, já myslím, že určitě si kladete podobné otezníky jako já. Good. Well, thank you very much. Dobře, děkuji vám za vaše užitečné poznámky. Já jsem si poznamenal některé body vidím, že spotřebitelé a malé a střední podniky by se měli účastnit eh, těch eh, důležitých schůzek toho centra, ale vy hovoříte i o otázkách vlád. Pan Bilan se toho samozřejmě dotkl, ale je tady řada bodů, které do té zprávy bude možné ještě doplnit. A nyní bude mít slovo pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Bělanovi za jeho návrh stanoviska. Ten návrh nařízení, který máme na stole, není kontroverzní a proto budu stručný. Všichni známe ten problém, že nám neustále piráctví narůstá, že to škodí nejenom ekonomice a to přímo, ale eh, že který poškozuje také spotřebitele a navíc brání inovacím. Zřízení observatoře bylo dobrým krokem a nyní je zcela logické, že se vlastně ta práce ještě rozšiřuje a kompetence. Že to není možné bez dalších finančních prostředků, to je prostě jednoznačná věc. Proto jsem rád, že komise pomocí přenesení observatoře do Úřad pro harmonizaci do, v Alicante nalezne řešení, které nejenom se vyhýbá založení nové agentury, ale navíc je nákladově neutrální z hlediska evropského rozpočtu. Úřad pro harmonizaci má ve svých současných úkolech celou řadu podobných úkolů jako observatoř. Protože má návrh komise málo nedostatků, tak si myslím, že pan kolega Bělan tam navrhl velice zajímavé detailní změny, například, že tam zmiňuje malé střední podniky, které, na které pirátství má nejhorší dopad, či že tam má eh, různé iniciativy členských států. Je třeba zajistit, že po přenesení obře, observatoře na Úřad pro harmonizaci zůstane zajištěno financování. Ještě jednou mnohokrát děkuji panu navrhovateli stanoviska. Děkuji. Uh, Mr. Engstrom. Pan Engstrom. Děkuji. Já rozhodně souhlasím s tím, co bylo řečeno o padělatelství a piráctví. Uh, to jsou dvě uh, rozdílné věci, komerční padělání na jedné straně a nekomerční stahování materiálu po internetu. Eh, včera jsme hovořili o ochraně eh, práv k duševnímu vlastnictví a v této souvislosti eh, se hovořilo o pirátství i jako o komerčním dovozu CD a DVD a ty s tím samozřejmě souhlasíme. To je eh, nelegální věc a nelegální musí zůstat. Dnes vidíme, že se pojem piráctví vlastně stahuje eh, eh, k zakázanému stahování materiálu po internetu. Myslím ale, že by bylo užitečné, aby komise používala důsledně jeden pojem pro jeden obsah. To je jedna poznámka. A moje druhá poznámka se týká peněz. Od té doby, co to středisko vzniklo v polovině 90. let, tak eh, si vedlo velice dobře. My jsme s ním velice spokojeni. A my jsme slyšeli o vlastně mm, řadě poplatků. A a i když e, je to možná logické z rozpočtového hlediska, má pan Bílan určitě pravdu, že ty poplatky patří těm malým a středním podnikům, které si zaregistrovaly tolik e, ochranných známek a značek. Nelze e, to pojímat, jako kdyby to bylo všechno zadarmo. A tím se dostávám eh, k poslednímu bodu. Eh, asi, asi vás nepřekvapí, že podle mě to eh, sledovací středisko je něco, co je vlastně jsou vyhozené peníze. Kdyby oni měli jenom schromažďovat údaje, ale tomu věřit nemohu. Ku příkladu v tom druhém odstavci té důvodové zprávy se hovoří o té studii Terra z roku 2010, kterou eh, zadala podnikatelská iniciativa eh, z vysoké školy, které tu studii dostaly do ruky, ji intenzivně kritizovali a komise teď odkazuje na tu eh, studii a vůbec se nezmiňuje o těch studiích, které vypracovaly vysoké školy a které přinesly mnohem zajímavější a důležitější údaje. Já si opravdu v zásadě myslím, že tohle je plítvání eh, časem a prostředky a proto se ani nebudu zmiňovat eh, k nějakým eh, podrobnostem v tom směru, jak to středisko nadále bude provozováno. Dobře, já doufám, že se kvůli tomu nevzdáte Eh, pokusu o pozměňovací návrhy návrhu pana eh, Bělana. Jistě budou užitečné. Pan Šváb se hlásil o slovo a potom pan Galo, pan Repou. Zunächst mal vielen Dank. Ähm, ich freue mich natürlich. Děkuji, já jsem velice potěšen, že zde máme pana Perševána z Evropské komise v jeho nové funkci. Uh, a pak se máme pana Peregrina, který pracuje zde v Bruselu pro observatoř. A já si myslím, na rozdíl od svých předřetníků, že opravdu máme šanci tuto observatoř pomocí prostředků a in, opravdu vybavit odpovídajícími prostředky a úkoly tak, aby observatoř mohla uspokojivě odvádět svou práci. A pan kolega Extrem na to již poukázal, totiž na to, že je třeba vidět souvislost mezi ostatními iniciativy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Včera jsme hovořili o návrhu o Customs and of IPRI, které o právě duševního vlastnictví, o jejich vymáhání z hlediska celních orgánů. A tam je ještě celá řada otázek, které třeba dořešit. A já doufám a očekávám, že observatoř, zejména pomocí tím, že vlastně její bude spolupracovat a bude propojena s úřadem pro harmonizaci a také, že bude plně spolupracovat s komisí, že tímto propojením opravdu se jí podaří vnést více světla do temno, tedy vyřešit a zlepšit celou problematiku. A chci říci, že si myslím, že je třeba využít prostředky úřadu pro harmonizaci na vnitřní trhu tak, abychom je jaksi znovu investovali do trhu a pokud pan navrhovatel má přání, aby tam byly zmíněny i malé a střední podniky, aby eh, to mohli využívat, tak já jsem tomuto návrhu velice otevřen, ale pokud budeme féroví, tak musíme říct, že v této oblasti máme velké problémy v oblasti práv duševního vlastnictví a že tyto problémy se týkají také velkých podniků a to pravděpodobně je možná důvod pro to, proč to kolega Engström vidí poněkud skepticky, ale práva jsou prostě práva, nezávisle na tom, zda jsou držitelé práv malé podniky či velké podniky. A já chci říci, že to včerejší rozdělení komerční využití a soukromé využití je něco, co je v této problematice velice důležité, podle mého názoru. A chci říci, že komise, a je to důležitým úkolem pro náš výbor, uh, Komise nemá pocit, že je to téma vyřešené pomocí toho, že dáme finanční prostředky observatoři a to finanční prostředky, které jsou mimo rozpočtu komise. Bude e, zcela nezbytně nutné, aby Evropská komise v oblasti svých útvarů, které se zabývají ochranou práv duševního vlastnictví, dala k dispozici pracovníky a zdroje a provázela to tak, aby z této strany mohly vzejít nové návrhy, protože já jsem přesvědčen o tom, že my v Evropě budeme moci mít ekonomické inovace v budoucnosti pouze v tom případě, když se nám podaří efektivně chránit dobré nápady, které bohužel velice lehké okopírovat. A jinak chci říct, že bychom měli učinit vše proto, abychom naše stanovisko pro příslušný výbor eh, naformovali tak, aby se nám podařilo opravdu určité věci zlepšit. Je, velice se těším na práci na tomto návrhu stanoviska a myslím si, že je to opravdu velice přednostní věc, abychom pokročili v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Galo. Merci, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že když jsem si vyslechla kolegu Engstrema, tak jsem měla dojem, neřekla bych déjà vu, ale déjà entendu. A eh, já eh, jsem slyšela něco, co jsme slyšeli před rokem a půl. To jsou ty věčné diskuze, v tom smyslu, že padělky, padělání je něco jiného než piráctví a že je třeba s tím zacházet jinak. Dnes hm, ve výboru Jury, což je tedy ten gestorský výbor, a s kolegou Masipem Idalgem, který je ze socialistů, tak jsme dospěli k konsensu o tomto, protože hm, ten, eh, to znamená to, že proti tomu středisku se vedou pořád eh, takové výtky, že je k ničemu. A tak právě to chceme teď napravit. A proto se spojí s tím úřadem OHIM, tak aby skutečně mohlo to centrum provádět reálné studie. Nemůžeme na jedné straně říkat, že potřebujeme mít podklady a studie, abychom mohli změřit eh, škody eh, spáchané těmi piráty a padělateli, což jsou dva odlišné sektory, to chápu, ale zároveň nemůžeme neustále tedy eh, mm, eh, eh, jim vytýkat, že nic nedělají a je třeba tady jim dát nástroje. A proto musíme jít dopředu a ne neustále věčně zůstat na jednom místě a pořád opakovat to tež dokola. Je třeba jít vpřed a já myslím, že to je v zájmu všech. Děkuji. Uh, Mr. Repo. Minä olen myös maltillisella kannalla. Mielestäni ei pitä... Vážený pane předsedo, já bych byl také opatrný. My bychom neměli vyhazovat ruce nahoru a um, rezignovat na všechno. Je, do, je potřeba především zajistit bezpečnost produktu. Co se týče ochrany spotřebitelů na trhu se objevuje stále více nebezpečných produktů, které spotřebitele ohrožují. A samozřejmě nic nedá udělat bez toho, aby byl dostatek zdrojů, jak lidských, tak finančních. Souhlasím se zpravodajem. Ano, děkuji. Ještě někdo jiný chce přispět do debaty? Jedna poznámka ode mě. Mě by zajímala otázka dozoru a celkové určování strategie toho střediska. Když se tady podíváme do toho, eh, do toho eh, dokumentu, tak vidíme, že tedy prostě tam přijdou nějací noví lidé, ale zajímalo by mě, jestli třeba vznikne nějaká Um, rada expertů, kteří by um, sledovali věci, které to středisko bude dělat a určovali uh, jeho směřování, nebo jestli to bude mít na starosti ohem. Já mám pocit, že to není ještě úplně jasné. A já uh, sympatizuji s tím, co řekl kolega Engstrom o definici pirátství má pravdu. Je to sice v názvu, ale v kontextu celého návrhu to tak úplně jasné není. Důležitá je i transparentnost a je také důležité, aby zainteresované skupiny měly možnost navrhovat tomu středisku nápady, myšlenky, projekty. A paní Ani také řekla, že je potřeba, aby tam byli zastoupeni lidé, jejichž práva eh, trpí nejvíc. Protože existují i oblasti, o nichž ani nevíme, které jsou třeba vlastně takové upozaděné v celé té debatě o padělatelství a musíme si dát pozor, abychom eh, nevylučovali tyto skupiny z té debate. debaty. Pan Engstrom eh, upozornil, že je dobře se zaměřit na ty eh, problémy eh, padělatelství online, ale eh, je tady i veliký, nebo stahování online, ale jsou obrovské problémy s padělatelství, co se týče léků, leteckých motorů, automobilových motorů a dalších důležitých, důležitých produktů. A je tady i eh, aspekt eh, ochrany eh, práv duševnímu vlastnictví. My tady nesmíme se uchýlit k jakési zákopové válce, to by bylo velice škodlivé. Já bych teď tedy dal slovo panu Peržovánovi, aby se vyjádřil, a potom pan Rabanský nám řekne, jak vypadá práce v radě a potom dám slovo zpátky panu Bílanovi ke shrnutí a harmonogramu. Pan Peržovan. Děkuji. My samozřejmě vítáme zprávu pana Bílana a i to, že tento výbor vypracovává stanovisko, protože je to pro eh, vnitřní trh důležitá věc a je to také důležité z hlediska ochrany spotřebitele. Několik obecných poznámek v reakci na to, co tady zaznělo. Za prvé, bylo řečeno, že Alicante je daleko od Bruselu a co se týče e, schůzí e, toho střediska by to mohl být problém, zvlášť co se týče zástupců, kteří mají být člen, e, který se mají zúčastnit. Ten úřad se proto tady bude snažit organizovat setkání v Bruselu. A to je naprosto jasné. Co se týče možnosti zastoupení různých skupin v tom středisku, eh, Doposud to středisko fungovalo eh, díky své vlastní dynamice. Spotřebitelé tam zastoupeni jsou. Myslíme, že je potřeba, aby se zastoupení spotřebitelů ještě rozšířilo, takže s vámi souhlasíme. Sociální partneři, s nimi jsme ve styku, by se také měli zapojit a doposud to vypadá tak, že jsme vyzvali svazy a ne tedy jednotlivé podniky s tím, že ty svazy asi budou zastupovat všechny firmy, nejenom malé a střední firmy, ale plně souhlasím s tím, že zájmy malých a středních podniků v této oblasti jsou klíčové. My to ovšem nechceme nějak zafixovat, protože jistě různá témata eh, si vyžádají různé typy zastoupení. Ale domníváme se, že v tom přechodném období vyřešíme otázku zastoupení a ta transparentnost, po níž voláte, o níž se také mluví ve zprávě a určitě se také mluvit bude nadále. Dostane se to i do ročních programů vznikne asi výroční zpráva, která nám právě poskytne tu posílenou transparentnost. To je důležitý bod, který tady zazněl. Rozpočet. OHIM odpovídá za své rozpočtové závazky vzhledem ke svému vlastnímu nařízení, které existuje, ale to bude ještě dále specifikováno v pracovním programu. Myslím, že eh, prozatím eh, není eh, ze strany OHIMu záměr zvýšit rozpočtové požadavky, ale podle nás tento projekt je opravdu důležitý pro malé a střední podniky. Tady bylo řečeno, že jde o peníze malých a středních podniků, které si zaregistrovaly obchodní značky. Já se tím procesem zabývám 6 měsíců, to středisko znám, a mohu vás ujistit, že malé střední podniky mají veliký zájem o jeho činnost. A co se týče směšování toho pojmu piráctví a pro jaký obsah se používá, já vás chci ujistit, že doposud to středisko postupuje velice vyváženě. Většinou jsme se zabývali spíše padělatelstvím a vzhledem k tomu, že tam jsou ty různé svazy zastoupeny a jsou tady obrovské problémy s padělatelstvím, jak vy jste také, pane předsedo, říkal, tak eh, to padělatelství skutečně eh, zabírá gro práce toho střediska. Takže určitě je důležité ujasnit definici piráctví. Eh, to středisko se mělo vlastně zabývat původně ochranou práv duševního vlastnictví obecně ve všech možných formách eh, této ochrany, takže nešlo o to se zaměřit více na jednu či jinou oblast. A ještě jednu poslední poznámku. Stanovování priorit. Ze zprávy vyplývají dvě věci. Za prvé, z hlediska komise doufáme, že středisko bude vypracovávat doporučení a budeme tady chtít řídit činnost střediska, a to nejenom my, i parlament. Jistě budou poslanci parlamentu, kteří se budou zabývat prací tohoto střediska a tím pádem také parlament pomůže zajistit, aby ta práce i z politického hlediska byla správně nastavena. Ale co se týče dynamiky, doposud to středisko více méně vlastně fungovalo díky tedy eh, motivaci eh, odborníků, kteří se zabývají těmi eh, oblastmi a i díky zástupcům členských států, většinou z Úřadu na ochranu duševního vlastnictví, ale ne jenom. A když se podíváte na to současné, na to současné složení, to středisko se schází v různých formátech. Jsou tam eh, tedy eh, soukromé eh, orgány, které zastupují podniky soukromé, pak tam jsou zástupci státu, pak jsou plenární zasedání, kde se setkají všichni společně a to setkání eh, členských států, zástupců členských států, to vlastně schvaluje priority a pracovní program. Ale dochází tam k intenzivní interakci všech. Doposud to funguje dobře. Eh, nařízení jistě zlepší transparentnost tohoto postupu a budeme mít také lepší zdroje, ale domníváme se, že ta otázka dobré zprávy prozatím byla řešena dobře. Takže eh, nejde o to, jestli spíše to středisko povede komise nebo ohym, spíše je to úkolem odborníků, kteří v tom středisku pracují. A co se týče těch eh, údajů, eh, díky tomu středisku vzniká velká studie, kterou vypracuje společnost RAND. A abych ještě uklidnil tady tady kolegu a rád o tom s ním potom ještě budu eh, hovořit. Eh, ta společnost RENT vlastně vyhodnotila více než 200 studií, stále ještě tuto práci dokončují, aby eh, přišli na to, jaká by byla vlastně důvěryhodná, spolehlivá metodologie pro měření problému, který vzniká z porušování práv duševnímu vlastnictví v celém společenství. Tato studie doufáme, že bude zveřejněna ke konci letošního roku, takže to bude včas. A ta studie je prioritou pro to středisko. I členové toho střediska to mají za důležité, protože um, z různých průmyslových oborů uh, volají po splnění přesně toho úkolu, o čem hovořila paní Galo. Chtějí mít uh, důvěryhodnou sadu ne snad údajů, ale ale odhadů, nástřelů, které by sloužily k dosažení koncenzu. Takže já skutečně vítám všechny pozměňovací návrhy, eh, které podal zpravodaj. My chceme postupovat co nejvědečtěji eh, v tom středisku, aby politici a strategové mohli řešit ty problémy. Eh, děkuji za odpověď. A uh, vím, uh, že uh, vždycky poskytujete další informace členům výboru, což vítáme. A ještě uh, zástupce rady možná nám poreferuje, jaký je vývoj jednání v radě. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. I my bychom chtěli poděkovat panu Bělanovi, zpravodaji, za velice zajímavé stanovisko, které nás upozorňuje na celou řadu aspektů. A e, v radě mm, se na této agendě pracuje, členské státy se dohodly na tom principu, to znamená přestěhovat e, středisko a mm, předsednictví připravilo kompromisní návrhy, které byly předloženy v září pracovní skupině. A mm, samozřejmě to ještě není eh, závěrečné znění návrhu rady a za pár týdnů určitě předložíme nový návrh eh, předsednictví a změny, které navrhneme, budou mít za cíl dále Eh, vymezit, specifikovat eh, úkoly eh, těch příslušných orgánů, tak aby to bylo co nejefektivnější, ale také i transparentní. Také i chceme vyjasnit vztah mezi ohymem a střediskem. Členské státy hm, na to hodně poukazovaly a také poukazovaly na to, že je třeba efektivně řídit tento orgán a hm, v radě tedy dochází k určitém pokroku, pracujeme na tom a e, domnívám se, že tento rok e, budeme schopni zahájit trialog s parlamentem. A ještě jedna stručná poznámka. Sídlo střediska, tedy observatoře. No, to eh, neznamená, že se nehne z toho místa, kde bude usídlená. Ne, eh, i eh, ta, to středisko koná schůze v různých státech, třeba ve Varšavě za předsednictví, za před, různých předsednických zemí, takže není to statická organizace. Pan předseda, děkuji a děkuji za ty výhledy. A pane Bělane, chcete schrnout a i nám říct, jaký je harmonogram? Eh, děkuji bardzo, paní předsedající. především. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval za laskavá slova od kolegů eh, z výboru. Děkuji za eh, laskavá slova na moji adresu a i děkuji za konstruktivní přístup. Chci poděkovat paní Verňo, která položila celou řadu otázek, ale ty byly především určeny komisi. Já doufám, že vás eh, komise svými odpovědmi uspokojila. Já s vámi zcela souhlasím. Sdílím podobné obavy. Slibuji, že budu konzultovat stínové zpravodaje také i budu konzultovat se všemi ostatními členy výboru, kteří eh, mají zájem o toto stanovisko. Teď kalendář, harmonogram, pokud vím, má to být takovéto 20. říjen poledne. To je termín, do kdy můžete předkládat pozměňovací návrhy. Má to na to tedy dva týdny a e, eh, 22. listopadu na schůzi výboru Eh, budeme hlasovat a stanovisko by mělo být tedy přijato a výbor Jury by měl tedy svoji zprávu odsouhlasit ještě tento rok, někdy v prosinci, abychom mohli hlasovat na plénu 16. ledna ve Štrasburku eh, příští rok. Děkuji, děkuji ještě jednou všem za zajímavé příspěvky a slibuji, že s vámi budu konzultovat. Good. Well, thank you very... Děkuji. Dobře, dě, děkuji, pane Bílane. Myslím, že to byla velice pěkná debata. Děkuji i stínovým zpravodajům. Teď bude kratičká přestávka do deseti, kdy začneme hlasovat o třech návrzích pana Kreutzmana, paní eh, Rapty, paní Legrip. Budeme potřebovat hlasovací kartičky, takže prosím kolegové si je připravte, takže až do deseti hodin přestávka.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 Uh, so, uh, good morning to everybody who was um, uh, who I didn't greet earlier uh, when we had a very uh, very good debate on the. My jsme měli velice pěknou debatu ohledně návrhu o uh, uh tedy znovu zavedení střediska pro sledování padělatelství a piráctví. Nás dnes čekají tři hlasování a já budu velice pozorně sledovat průběh hlasování, všechny kompromisy, pozměňovací návrhy, tak aby všichni byli spokojeni. Nejprve tedy dám slovo panu Krojcmanovi. Ještě předtím, než se pustíme do hlasování o jeho velice důležité zprávy z vlastní iniciativy o hazardu online. I would like to thank you all the rapporteurs for his, uh, yes, together. We worked very hard together and... Uh, děkuji, my tedy spolupracujeme a přišli jsme s řadou pozměňovacích uh, návrhů a myslím, že tedy uh, tuto zprávu můžeme e, odsouhlasit všichni a to je velice dobré, protože jelikož nás čeká hlasování na plenárce, mým záměrem bylo, abychom měli na plenárce skutečně velikou většinu Eh, aby bylo vidět, že komise eh, něco dělá. Každý je přesvědčen, že je potřeba to řešit eh, na evropské úrovni. Pak je tady zase zásada proporcionality. Jsou ti, kteří tvrdí, že všechny problémy vyřešit nelze, takže všem děkuji za spolupráci. Děkuji za to, že jste vedl tu práci. Vím, že jste velice tvrdě pracoval na kvalitním kompromisu. Takže se pustme do hlasování a začneme Eh, odstavcem 1a eh, eh, nový 71, kdo je pro. Asi budeme muset hlasovat elektronicky. Takže zahajme hlasování elektronicky a hlasujeme o návrhu 71. Čekám, než všichni založí kartičky, takže je to jakýsi test. Třicet tři kartiček eh, tady máme vloženo, ale jenom 32 lidí hlasovalo, takže někdo nezmáčkl knoflík. Eh, možná, že strojek nefunguje někomu? Ne, ne, já nehlasuji, takže končím hlasování. Nevím, kdo je tady za fantoma. A tak konečně tam se přidal ten poslední. Máme 32 pro, jeden proti. Schváleno. Schváleno tedy. A v takovém případě veškeré ty ostatní části tedy logicky odpadají a Teď tady budeme mít Jury 11, eh, část 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní návrh 72, pan Rošvod, kdo je pro? Proti? Schváleno. a odpovídající část Lance Petra Majera jako přídavek, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní výbor Econ, zase to jsou všechno vlastně společné části, takže Econ 1, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Ekon část 2, kdo je pro, a promiňte, to je pokryto odstavcem 1, říká předseda. Takže teď návrh 13, pan Rošvo. Odpovídající část, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část tohoto návrhu pana Rošforta, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní návrh 73 o tom hlasovat eh, tady vlastně nebudeme, takže teď návrh 75, pan Dion, kdo je pro? Elektronicky odhlasujeme, takže zahajuji hlasování eh, o číslu 75. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 proti, 11 pro. Nyní 78, pan NOK, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 81, řada autorů, kdo je pro, proti, schváleno 79 jako doplnění. Hlasujeme o návrhu 79. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 proti 14 pro. 80 pan Huang Nok. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 85 pan Rošvat, Kdo je pro? Proti. Schváleno. 83 a 84 jsou tím pokryty. 82 tedy. Pan eh, Nok, to je doplnění. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh 82. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 86, pan Juan Tnok. Zahajuji hlasování. Návrh 86. Končím hlasování. Zamítnuto. 87 odpadá. Ne, opravuje se předseda. Hlasovat budeme o návrhu 87 pan Tarabela. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 88 Omlouvám se, říká předseda, kdo je pro 88, proti, jasně zamítnuto. 89, pan Huang Nok, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 90, pan Abát a další. Kdo je pro? Proti? Z- mm, schváleno. 91 odpadá. 92 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 18 u 15. Návrh 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. Číslo 94, paní Sehnalová, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 93 se hlasovat nebude, to je jazyková změna. Nyní číslo 96, kdo je pro? Proti? Schváleno. 97. Hlasujeme teď. 97. Končím hlasování. Schváleno. 100 a 99 se hlasuje společně. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 98 jako doplnění. Kdo je pro? Hlasujeme teď 98. Končím hlasování. Schváleno. A 101 jako doplnění. Hlasujeme o 101. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. A teď eh, výbor Jury, eh, návrh 2. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 108. Kdo je pro? Kdo je pro? 108 proti. Zamítnuto. Jury 7, kdo je pro? Proti. A zdržel se. O, ověřím elektronicky. Jury 7. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ano, jasně, zamítnuto. 109 paní Sehnalová. Hlasujeme teď. 109. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 113, pan Kelly. Končím hlasování schváleno 21 po 14. Uh, 110. Kdo je pro? Hlasujeme o 110 Končím hlasování. Schváleno. Podle našeho eh, hlasovacího seznamu se hlasovat mělo. A co? 114, 115. 114 a 115 se hlasuje společně. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 112, pan Karas. Hlasujeme teď 112. Končím hlasování. Schváleno. Takže 111 eh, odpadá. Ekon 6. Kdo je pro? Znovu hlasujeme. Ekon 6. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Jasně schváleno. 117, pan Manders. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Rád vás zde vidím, pane Mantersi, přišel jste právě včas. Další vítězství. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. A nyní tady 127. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A kompromisní návrh 8. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jasně schváleno. A tím pádem návrh 138 Pan Hvan Nok. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Ekon 3. Jedna část, kdo je pro. Hlasujeme o Ekon 3. Příslušná část. Končím hlasování. Zamítnuto 18 proti 16. A nyní Jury 3. Promiňte, omlouvá se předseda Jury 1. Jedna část, kdo je pro, proti, schváleno. A není 140 a 141 na jednou, kdo je pro, proti, zamítnuto. Jury 4 je, pokry, je pokryto. Ano, to je totéž. Takže 116, pan Pělner. Kdo je pro? Hlasujeme ještě jednou o 116. Kdo je schváleno? Pan Pělner. A kon 3 tudíž odpadá. 139. Pan Pupakis, kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Kompromisní návrh 9, kdo je pro, proti, schváleno a tím pádem můžeme přijít ke kompromisnímu návrhu 11. Takže se dostáváme k odstavci 9 rovnou, kompromisní návrh 9, kompromisní návrh 11. To je pro, proti, Schváleno a nyní tady 176, to je o několik stránek dál, podal pan Grech, odstavec 9a nový, hlasujeme o 176. Končím hlasování. Schváleno. 176 je tedy schváleno. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. A nyní tedy až na 187. Pan Dion. Eh, kdo je pro? Proti? Schváleno. A proto jdeme na 186, pan Bosutil a další jako doplnění. 186 hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 192 paní Šaldemoze, kdo je pro, proti, schváleno. 190, 191 se nehlasuje, Jury 10. Hlasujeme o Jury 10. Končím hlasování. Prosím, urychlete hlasování trošku. Schváleno 18 ku 15. 193. Hlasujeme teď 193. Končím hlasování. Schváleno. A Jury 12. Kdo je pro? Promiňte, Jury 12, ještě jednou eh, elektronicky, Jury 12. Končím hlasování. Schváleno 20 pro, 15 proti. A nyní odstavec 12. Je tam řada stejných návrhů. A hlasujeme tady o 195, 196 a 197. Končím hlasování. Všechny zamítnuty. 198 pan Grech. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A tím pádem přejdeme ke 220 jako doplnění, kdo je 2025, jasně schváleno. A Econ 7 je tím pokryt také. Nyní Econ 8, eh, odstavec 13a nový, kdo je pro, proti, schváleno. Ekon 9, kdo je pro, proti, schváleno. Ekon 13, kdo je pro, proti, schváleno. 223. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ekon 15 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní tady Jury 6. Kdo je pro? Proti? Schváleno odstavec 14, máme tam 216, pan Kelly, kdo je pro, proti, schváleno, 217, kdo je pro, proti, schváleno, 218, kdo je, hlasujeme o 218. Končím hlasování. EPP mají jednoho navíc. Někdo asi přišel za EPP Prosím, vytáhněte jednu kartu. Končím hlasování. Schváleno. 215 paní Šodemuze. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 214 paní Jatenmaky a další. 214 Končím hlasování. Schváleno 18 pro, 17 proti. Ekon druhá část se hlasovat nebude, takže teď Ekon 11 odpovídající část 1, odstavec 14a, kdo je pro, Ekon 11, proti, schváleno. 219, hlasujeme o 219. Končím hlasování. Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Končím hlasování. Zamítnuto. 220. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 222. Hlasujeme o 222. Končím hlasování. Schváleno. 227. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 228 odpadá, takže kompromisní návrh 14, kdo je pro, proti, schváleno. A teď tedy kompromisní návrh 15, kdo je pro, proti, také schváleno. A nyní tedy 237, pan uh, Gok, uh, 237 hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 242 paní Komy, kdo je pro? Proti? Schváleno. 241 pan Pitela, kdo je pro? Proti? Také schváleno. Kompromisní návrh 16, kdo je pro? Proti? Schváleno, takže teď 245 pan Fielner. 245 hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Také schváleno. Takže teď 226. Pan Karas. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno a tím pádem Teď 261, pan Huang Nok. Kdo hlasujeme o 261? Končím hlasování. Schváleno. 262, paní Het. Zahajuji hlasování. 262. Končím hlasování zamítnuto. 260, paní Het. Hlasujeme o 260. Končím hlasování. Zamítnuto. Ekon 19, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 19, kdo je pro? Proti? Uh, amendment 272 by Mr. Fielner. Uh, those in favor... Pana Fielnera 272 pro, proti, eh, jasně přijato. Kompromisní návrh 1. Teď jsme u vodních ustanovení. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Takže nyní Pan Rošfor, doplnění, návrh 13, kdo je pro? Návrh pana Rošfora 13, kdo je pro? Proti? Přijato. 17 k vodímu stravení B pro, proti přijato. 18, kdo je pro? Proti přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti přijato. 19. Pan Menders. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. A 30. Pan Dion. Hlasujte o návrhu 30. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 32. Kdo je pro? Hlasujte, prosím, elektronicky o 32. Konec hlasování. Přijato. 35. Myslím si. A ne, hned kompromis 3. Půjdeme na kompromis 3. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní, nyní 46. Hans Peter Mayer, kdo je pro? Proti? Přijato a dostáváme se hned ke kompromisu 4. Kompromis 4 pro, proti, přijato a nyní návrh 57. Návrh 57, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti, přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 63. Paní Sehnalová návrh 63. Čekáme na EPP. Já myslím, že budeme hlasovat elektronicky o návrhu 63. Konec hlasování. Zamítnut. A nyní se dostáváme k návrhu 64. Pan Hwong Nok. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 65. Hlasujte elektronicky o 65. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 16 proti 15 pro. A jedna osoba nehlasovala. Aha, takže kdybyste byli hlasovali, mohli jste o tom rozhodnout. Takže prosím rychleji, rychleji. 66. Pan Hvannok. Hlasujte o 66. Konec hlasování. 16 ku 16, dva se zdrželi, návrh je zamítnut. 68, pan Rochefort. Hlasujte o 68 elektronicky. Tak, hlasujte, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 69, pan Rochefort, kdo je pro? Proti? přijato. 67, pan De Jong. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnut. A nyní máme tady... Eh, uh, the vote is open on one. Eh, ty citace jedna, návrh jedna. The vote is closed. Konec hlasování. Zamítnuto. A potom návrhy dva a tři společně, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 4, kdo je pro, proti, také přijato. Návrh 5, pro, proti, přijato. Návrh 6, kdo je pro, proti, přijato. A nakonec návrh 7, kdo je pro, proti, přijato. Dobře, tak děkuji. A nyní závěrečné hlasování o celém návrhu, a to elektronicky. Hlasujte o celé zprávě. Jedna osoba nehlasovala umyslně. Tak konec hlasování. Návrh byl přijat, 30 hlasů pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Aha. Paní Het chtěla hlasovat pro. Takže můžeme ještě jednou tedy zopakovat hlasování, jestli vám to nevadí. Opět ještě jednou, protože paní Het se spletla. Takže velice rád, ten budu schovývavý. A čím více hlasů pro zprávu, tím lépe. Konec hlasování, kolegové. <laughs> Takže 30 pro, jeden proti a tři se zdrželi. Děkuji. So I think, uh, eh, Především chci poblahopřát panu Krojcmanovi, to bylo velice těžké téma. A já myslím, že díky tomuto výsledku tato zpráva eh, se stane důležitým dokumentem pro komisi. Já vím, že asi to bude i těžká diskuze v plénu. A, takže děkuji ještě jednou velice za tvrdou práci. Chcete něco říci? Pane Krojcmane, k tomu. Ja, vielen herzlichen Dank an alle. Es war ja das... Ano, všem velice děkuji. Cílem eh, zpravodaje bylo dosáhnout široké většiny, protože víme, že v zelené knize bylo všechno otevřeno. Eh, komise řekla, že buď eh, nebude dělat vůbec nic, nebo udělá něco. A když tedy jsme získali dobrou, jasnou většinu v parlamentu, tak komise bude konat. Já normálně nejsem žádným přítelem směrnic a spíše jsem pro subsidiaritu, ale tady je naprosto jasné, že to pouze subsidiaritou uh, uh, prostě zvládnout nejde, když chceme bojovat proti všem těm nešvarům. Proto jsem velice rád, že máme tu širokou většinu a e, komise teď může využít celou tu paletu, kterou jí nabízíme, i posílenou spolupráci mezi členskými státy. To všechno komise teď bude moci využít. Jsem docela nap, napnut, co vlastně komise teď udělá a e, myslím, že naše zpráva ale i poskytne e, velikou, velik, velik podnět zamyšlení. Děkuji všem. Výborně. Ano, paní Šaldemoze. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat panu Krojcmanovi za vstřícnost během diskuzí o této zprávě, ale jenom musím podotknout jednu věc. Některé z pozměňovacích návrhů, které nebyly pokryty kompromisy, eh, eh, pro ty jsme nebyli. My souhlasíme s celým obsahem zprávy, ale eh, je zde několik věcí, asi ke kterým se ještě vyjádříme v rámci pléna. Eh, souhlasíme s hlavní linií zprávy, ano, ale jenom, eh, jenom říkám, že možná ještě mm, přijdeme s malými změnami. Děkuji, abyste věděl. Pán předseda, děkuji. Ano, takže možná si <laughs> těch návrhů bude ještě více ale mm, my jsme tady experti ve výboru a potom někteří to téma tak dobře neznají, ti ostatní, takže asi se k tomu budou vyjadřovat. A nyní máme velice významné e, stanovisko, které se týká překážek obchodu a investicím. Spravodajkou je paní Legrip. Chcete uvést hlasování? Ne, nechcete. Dobře, takže já vím, že jste hodně pracovala na kompromisech, kompromisech já jsem stínovým, tak to vím. A přejdeme hned k hlasování. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Takže nyní se dostáváme k návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. A návrh 6 mm, koresponduje s částí 2. Hlasujte elektronicky o návrhu 6. Konec hlasování zamítnut. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 14. Paní Prendegarst. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 18. Hlasujte elektronického návrhu 18. Konec hlasování. Přijat. A návrh 19. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 26. Pan Šváb. Kdo je pro? Proti? Jasně přijat. Odstavec 5. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 33. Zpravodajky, kde pro, proti, přijat. 37. Pan Lehegard, což je doplnění. Kdo je pro, proti, zamítnut. Návrh 37. Ne, aha, ten odpadá. Návrh 37. 34. 34 paní Prendegarst. Návrh 34 pro. Já myslím, že tady asi je chyba na seznamu. Ještě vezmeme to zpátky. 33 byli jsme pro, potom 37 pan Lekegard, ten byl zamítnut. A. A nyní jsme u návrhu 34. Ano. 34, paní Prendegarst. 34. Odstavec 5, návrh 34, paní Prendegarst. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijáte. A nyní návrh 35, pan Kamfen. Hlasujte elektronicky o návrhu 35. The vote is closed. Konec hlasování. Zamítnut. 39, paní Pendegarst. Hlasujte o 39. Vote open 39. Ano, to jde velice pomalu. Velice pomalu hlasujete. Návrh je přijat. A nyní závěrečné hlasování o stanovisku. Návrh paní Pendegarst byl přijat. Takže závěrečné hlasování o celém stanovisku. Hlasujte, prosím. The vote is Konec hlasování. 32 hlasů pro a dva se zdrželi. Návrh je přijat. Děkuji, paní Legrip. Určitě bude i obhajovat naše stanovisko ve výboru INTA, aby přijal naše návrhy. A poslední hlasování dnešního dopoledne, což je návrh stanoviska pro právní výbor, výbor Jury je to zpráva z vlastního podnětu směrem k e, systematickému přístupu k e, mm, kolektivním šalobám, Paní Rapty je naší zpravodajkou. Chcete něco říci? Tak máte slovo, prosím, paní Rapty. I would like to thank you all. A chci vám všem poděkovat. Myslím si, že zde se nám Mm, podařilo tedy díky tomuto změnit eh, Collective Action, tedy ten americký institut v Collective Redress a hromadnou žalobu. Nyní ψηφοφορία στο ένα είναι καθαρά διαδικαστικό. A chci říct, že jednak se jedná o postup. My jsme tam přijali takovou malou změnu, týká se to kompromisního návrhu číslo 8 a e, to ostavcu 12a. Je to e, věc, kterou akceptovali veškeré frakce a já jim za to děkuji. A tato změna se týká lepších informací pro ty, kteří chtějí podat kolektivní žalobu. Jde pouze o to, aby po eh, přijetí stanoviska jsme měli přijatý koherentní text. A proto říkáme, že odstavec 16 by měl přijít po novém odstavci 12 a v podstatě eh, to hlasování nějak neovlivňuje. A ta druhá věc, a zde musím říci, že jsem z toho poněkud smutná. Jedná se o oddělené hlasování o které bylo zažádáno. A toto oddělené hlasování se týká kompromisu číslo 5. Politická skupina ALDE, EPP a ECR e a Zelení, mám pocit, si zažádali o toto oddělené hlasování. A dříve, než budeme hlasovat, tak bych ráda ještě podotkla dvě věci. O co vlastně jde při tom odděleném hlasování? Jde o to, aby formulace a pro národní postupy, aby tedy tato část cestku, aby z textu, aby se o ní hlasovalo odděleně. A já jsem proto, aby tyto národní postupy tam eh, byly do toho rovněž zahrnuty. Pokud totiž eh, oba dva pojmy, tyto oba dva pojmy odpadnou, tak necháváme v tomto prostor ilegální soutěži i když tedy se jedná o případy, kde by ty věci mohly korektně fungovat v zemích, kde žádné hromadné žaloby neexistují. Proto pokud tam tedy necháme tu formulaci national cases, nebo či ty národní postupy, tedy respektive pokud to z toho vypadne, tak to nebude dobré a protože jsme řekli, že to nechceme. A třetí věc, my všichni máme informace, své vlastní informace a dobře víme, že konzultace, které proběhly, ukázaly, že je zde velká ochota ze strany občanů Evropské unie v tom smyslu, aby zde došlo k legislativním iniciativám a mám tím na mysli nejenom národní úroveň, ale také přeshraniční úroveň. A my jsme zástupci volených občanů a máme právo jak si postoupit o krok zpět vůči tomu, co si občané přejí. Takže to jsem opravdu chtěla podotknout, abyste si to dobře zvážili a týká se to tedy toho odděleného hlasování, o které bylo zažádáno v rámci kompromisu číslo 5. A poslední poznámka z mé strany. Já jsem rozhodně pro subsidiaritu a jsem si jsem zcela jistě i proto, že máme společné hodnoty. A proto bych ráda, abychom se postarali o to, aby vnitřní trh mohl fungovat lépe. A tím jsem skončila ze své strany a chtěla bych vám poděkovat. Děkuji. Samozřejmě během hlasování s vámi budu konzultovat, tak aby to bylo všem jasné. Pan Šváb, myslím, také se chtěl k tomu vyjádřit. Já nechci teď tady roz, vést rozpravu. Děkuji, paní předsedo Sara. Stručně chtěl bych poděkovat kolegyně Napty za skvělou práci na tento tématu a chci jasně říci, že tento pozměňovací návrh, to oddělené hlasování, jsme, že jsme o to nezažádali, protože bychom chtěli vytvářet problémy, ale protože náš pan stínový stravodaj, který zde bohužel není, že tedy on prostě má pochyby o právnímu základu pro zásah do národní suverenity. Jsme ovšem otevřeni vůči debatě, ale dnes si prostě přejeme, aby se o tom hlasovalo odděleně a proto vás prosím, abyste s vaší laskavostí to vzal. Tak to na vědomí. Děkuji. Dobře, tak budeme hlasovat. Takže začneme návrhem 25. Pan Kreutzmann, pan Fox. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnut. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. 34. Návrh 34, pan Majer. Kdo je pro? proti, zamítnout. Kompromis 3, kdo je pro, proti, přijat. A dostáváme se 39, pan Fox, kdo je pro, proti, zamítnout. 37, pan Kreutzmann, kdo je pro, proti, zamítnout. 38, kdo je pro, proti, přijat a 40 odpadá. Nový odstavec 5a, návrh 41. Kdo je pro? Proti? Přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. A kompromisní návrh 5 eh, s dílčím hlasování EPP eh, e ALDE. Nejprve hlasujeme o celém textu kompromisu bez slov both national and. kde pro? Proti? Jasně přijato. A nyní budeme hlasovat o druhé části a to jmenovitě. Hlasujte o části dvě. Konec hlasování. Část dvě zamítnuta. Takže všechny ostatní návrhy odpadají tímto a nyní se dostáváme 58 ne, kompromis 5a. Kompromisní návrh 5a. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 62 zpravodajky. Hlasujte o 62. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 66. Návrh 66, hlasujte. Konec hlasování, zamítnut. Nyní 69 zpravodajky eh, dílčí hlasování. Já to nemusím číst, všichni si to přečtete. Takže část 1 návrhu 69, kdo je pro? Proti? Jasně přijata. 69 druhá část. Eh, hlasujte elektronicky o druhé části. Konec hlasování. Eh, tato je zamítnuta. Odstavec 10, návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Návrh 71. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Návrh 72. Kdo je pro? kdo je proti, zamítnuto. Návrh 73, kdo je 73, kdo je pro, proti, jasně, mm, přijat. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, mm, jasně přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 8, kdo je a to e, po částech. Opět e, slova si dočtete, takže jde o relevantní informace všem eh, spotřebitelům, takže bez těchto slov, kdo je pro, proti, jasně přijato. A nyní hlasujeme o druhé části elektronicky. Všetně těchto slov. Konec hlasování. Návrh je přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Jasně přijat. A návrh 91 nyní. Pan Rošfor. Kdo je pro? Proti, jasně přijet. A návrh 92, což je doplnění. Kdo je pro? Proti, jasně zamítnut. Návrh 95. 95, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 10. Tím odpadají mm, ostatní návrhy, takže kdo je pro desítku, proti, přijat. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, proti, přijat. A nyní se dostáváme k návrhu 103 paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti, přijat. Kompromisní návrh 12, kdo je pro? proti, rovněž přijat. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne. A je to po částech dílčí hlasování. Omlouvám se. Kompromisní návrh 13, část 1. Kdo je pro? Proti? Jasně přijata. A část 2 kompromisního návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijata. A nyní se dostáváme k 121. Pan Human Knok. Hlasujte elektronicky o návrhu 121. Konec hlasování. Zamítnut. Nyní na návrh 122, paní Galo, po částech, požádala o to EPP, čas, hlasujeme teď o části 1 elektronicky. Hlasujeme o části 1. Konec hlasování. A takže... Aha, odpadá. To bylo čestné hlasování, takže část 2 také odpadá. A nyní úvodní ustanovení. Návrh 1. To je pro proti, zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro, proti, přijat. Kompromisní návrh 14, kdo je pro, proti, přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 8. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 13. Kdo je pro? proti, zamítnut. Kompromisní návrh 16, kdo je pro, proti, jasně přijat. A návrh 18, kdo je pro, proti, přijat. Návrh 19, kdo je pro, proti, jasně zamítnut. Návrh 21, kdo je pro, proti, přijat. Návrh 22, kdo je pro, kdo je proti? Jasně zamítnut. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnout, jasně. A nyní se dostáváme k hlasování o celém návrhu stanoviska v této podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh byl přijat, 30 hlasů pro, 2 proti a jeden se zdržel. Děkuji, děkuji paní Rapti. So thank you very much everybody. Mrs. Rapti. Všem děkuji. Paní Rapti, chcete něco říct? Ano, chtěla jsem pouze na závěr říci toto. Velice mnohokrát děkuji všem pracovníkům, spolupracovníkům stínových zpravodajů a také sekretariátu našeho výboru. Jejich pomoc a podpora byla velice cená a myslím si, že bychom jim všichni měli z celého srdce poděkovat. So our web audience, that closes our meeting for today. There will now be... Dámy a pánové, teď nám v 11 začne schůze koordinátorů. Všem vám děkuji za účast a další setkání našeho výboru bude v pondělí 17. října ve 3 hodiny v Bruselu. Těším se na vás na všechny a děkuji všem, kdo nezůstanou na schůzi koordinátorů.